Okay, guys, can we... Dobře, dámy a pánové, začínáme druhou část našeho dnešního programu po čtvrtém železničním balíčku. Dneska odpoledne, co nás čeká? Budeme se dívat na oblast bezpečnostních záležitostí, technických specifikací. Máme pozvaných pět hostů, pět řečníků. Samozřejmě, že poté bude možnost pro zpravodaje vystoupit, pro koordinátory. Prvním řečníkem je zástupce výrobce. Je to pan Jose Gortazár Obieta, je to ředitel technického vývoje CAF Besain ze Španělska a zároveň člen Združení UNIFE. Pane Obejto, máte slovo a máte 10 minut. Děkuji, děkuji. Eh, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost příležitost vystoupit se naším pohledem výrobce, pokud je o interoperabilitu, regulační záležitosti. Toto jsou skutečné problematické věci pro nás, pro všechny, pro výrobce. Čili jak vypadá stávající situace? v regulační oblasti, jak to vypadá, dvě zásadní záležitosti. Jednak je to složitost a to, že se jedná o časově náročné nákladní záležitosti. No, samozřejmě, že my potřebujeme, aby v přeshraniční spolupráci nebyly tyto problémy. Ovšem na národní úrovni mají jednotlivé země jiná pravidla. Kromě TSI, to znamená specifikace pro interoperabilitu, je zde asi 11 tisíc různých národních pravidel, čili je to opravdu obrovský problém a samozřejmě, že zde neexistuje tento skutečný evropský trh a proč je to časově a zároveň finančně nákladné. My jsme to vypočítali asi na 1,2 miliardy eur, pokud jde o náklady, které jsou spojené s autorizací, s povolováním. Další problém je ten, že je to časově nesmírně náročné, trvá to déle než dva roky celý tento proces. Čili jak to vypadalo v minulosti? Měli jsme například křížovou akceptaci, křížové um, křížové hodnocení. My jsme si mysleli, že to by mohlo být řešením. Ovšem, jak jsem se o tom zvěděl před chvíličkou, těch 11 tisíc národních pravidel a různých legislativních aktů tomu brání. Čili co my potřebujeme za naši stranu výrobcům? Potřebujeme, aby jsme zde měli skutečně jednotný železniční prostor. To znamená, že by zde i ta autorizace byla jednotná, samozřejmě pokud bychom identifikovali možnost použití na základě identifikovaných pravidel, jednotných pravidel, protože samozřejmě, že různé postupy potřebují různé, různá pravidla a my potřebujeme, aby tato pravidla byla unifikována. Jak vypadá stávající systém? Samozřejmě, že my všichni víme, jak to tam vypadá, NOBOS a DEPOS. My vždycky musíme připravit technické specifikace technické specifikace, technický file, který představuje obrovské množství papíru, dokumentů, různé standardy, normy, které musíme plnit a e, notifikační orgány, no BOS to musí zhodnotit, to znamená jednak TSI, to znamená Eh, ty technické standardy v oblasti interoperability a zároveň DEBOS, to znamená, to jsou orgány, které hodnotí národní legislativu. To znamená, že až poté, když máte technické, technickou specifikaci k dispozici, tak se musíte obrátit v jednotlivých zemích na, mm, na bezpečnostní orgány, pokud chcete umístit váš produkt i v jiné zemi, tak se musíte obrátit na orgán, daný orgán v dané zemi a tak dále. To není uh, ten hlavní problém. Problém je v tom, že ty procedury a postupy se liší v každé zemi. Čili co my jakožto výrobci očekáváme? Co očekáváme? Očekáváme, aby, aby ERA, aby e, v podstatě tato Evropská agentura železniční představovala takové jednotné okénko, tak abychom e, odstranili ty překážky. Samozřejmě, že orgány DEBOS a i NOBOS musí hodnotit technické specifikace. Ovšem ERA, tato agentura, by poskytla autorizaci, schvalování, samozřejmě, že pak jsou tam ještě komerční záležitosti, dále systémy, které se týkají požadavků v oblasti bezpečnosti u všech produktů, které výrobce vyrábí. Samozřejmě, že toto se nezmění přes noc, to není možné, to je jasné. Hlavní problém je ten, my prostě máme nějakého žadatele a ten se obrátí nejdříve na Národní bezpečnostní agenturu, poskytne všechny informace, tak aby došlo ke schodě, odsouhlasení, poznámek ze strany tohoto orgánu, tak aby jsme neměli problémy, který, kterým by museli různorodým problémům, kterým by pak museli eh, čelit eh, v jednotlivých zemích. A až poté se obrátí zpátky na agenturu ERA a ta poskytne to konečné schválení, to znamená ve spolupráci s Národním bezpečnostním orgánem. No a nyní to používání technické specifikace, které jsou důležité pro oblast interoperability, orgány NOBOS to hodnotí, analyzují, dále jsou to všechna národní pravidla, národní legislativa, která je povinná, samozřejmě tomu, to musíme splnit a zároveň je to kompatibilita v rámci jedné sítě a zároveň kompatibilita, kompatibilita mezi jednotlivými sítěmi, které mohou mít, mezi jinými sítěmi, které mohou samozřejmě mít různé standardy a různé normy. A dále je zde to přechodné období. Je důležité si uvědomit, že to, že agentura ERA, železniční agentura, jeden z lidí se o tom dneska dopoledne zmínil, to znamená práce se subdodavateli. Autorizace, eh, technická autorizace, pokud eh, jde o autorizaci těchto vozidel v, ve více než jedné zemi, tak by to měla poskytnout ERA, tato agentura. Národní bezpečnostní orgán to může nad tím dohlížet, protože agentura bohužel ERA nemá všechny tyto možnosti. Ovšem pokud je autorizace schválení těchto vozidel, železničních vozidel v jedném členském státě, tak tam by to mělo být Eh, tato možnost otevřená. Mohli by se obrátit o autorizaci výrobci i u Národního bezpečnostního orgánu a záleží na žadateli, který z těchto orgánů si vybere, i když ERA agentura by mohla poskytovat i tuto autorizaci. To znamená, bylo by to takové jednotné okénko, které by ale zároveň fungovalo ve spolupráci s národními bezpečnostními orgány. Procedury samozřejmě jsou zde velice důležité, každá země má svá pravidla své procedury. Čili měli bychom paralelně fungovat na tom, jak eliminovat nepotřebné národní technické práv technická pravidla, ta, která v podstatě se neuží, nevyužívají. V, v některých zemích to není záležitost, která se um, uskuteční přes noc, bude to trvat jeden, dva, možná až tři roky. Ovšem je to úkol pro nás, pro všechny, protože na mnoha místech asi přijdeme na to, že mnoho části národní legislativy v této oblasti již není, eh, bude zastaralé nebo se nepoužívá. A úplně na závěr, toto jsou nejdůležitější prvky e- evropského autorizačního systému. A agentura ERA bude plně odpovědná za autorizační proces železničních eh, vozidel. Mohlo by to být takové jednotné okénko a zároveň strážkyně všech procedur, které by byly jednotné celé Evropě. My potřebujeme evoluční přístup, postupný přístup, který by umožnil dosáhnout evropského autorizačního procesu železničních vozidel, ve kterém by spolupracovala ERA a národní bezpečnostní orgány. A samozřejmě, že žadatel definuje ty oblasti použití, to znamená tam, kde bude mm, své vlaky, své vagony používat. A samozřejmě že to by bylo pokryto poté tím autorizačním procesem. To znamená, že Ehm, agentura by vám poté poskytla autorizaci používání těchto vagonů, těchto vlaků v daných oblastech. Samozřejmě, že toto eh, stávající návrh komise je kompatibilní se všemi těmito body a my proto tento návrh komise plně podporujeme. A úplně na závěr, ano, funguje to. Tři hlavní myšlenky. Železniční odvětví potřebuje harmonizovaný evropský přístup pro autorizaci, pro schvalování železničních vozidel. Všichni prostě musíme mít tuto možnost. Um, čas, to je velice důležitý uh, prvek času peníze a technický pilíř čtvrtého železničního balíčku. Ten by neměl být uh, nějakým způsobem odložen či pozdržen. My ho potřebujeme. Jsou zde jiné části balíčku, které by mohly být opožděny, ovšem tuto část technickou potřebujeme opravdu včas, protože naši Ehm, inženýři potřebují pracovat na těch zásadních věcech a ne, aby se zabývali pouze autorizačním procesem. My prostě potřebujeme, aby tvořili tu skutečnou budoucnost pro Evropu, aby se opravdu věnovali těm záležitostem technickým, ve kterých jsou odborníky. Děkujeme, pane kolego, a nyní bych zde uvítal asi 40 studentů z Collège La France z Marseille. pan Danton je mezi nás pozval. Já se omlouvám, milí přátelé, že zde musíte stát. Vzadu to, ano, v našem parlamentu je zvláštní, že umožňujeme tento veřejný přístup, ovšem mm, a snažíme se jaksi um, ehm, poskytnout poskytnout i místo k sezení. Ovšem není to vždy tak, protože bohu, samozřejmě musíme rezervovat místa pro naše členy a lobbysté a různé obchodní skupiny. Většinou zaplní zbytek naší místnosti, takže se moc omlouvám, že zde musíte stát mezi námi. Samozřejmě, že jste mezi námi vítání Budete-li chtít sledovat eh, naši rozpravu a bude-li se vám to líbit, tak samozřejmě nás to těší. Ovšem často jsem z toho takový celý smutný, že veřejnost sice může mezi nás přijít a podívat se, ovšem nakonec musí mezi námi stát, proto se opravdu ještě po třetí omlouvám, že zde musíte takto ve stoje naslouchat našemu jednání. Možná je to věc, které bychom se mohli věnovat v našem parlamentu rovněž. Jak nejenom teda umožnit ten přístup veřejnosti, ale mít takovou, řekněme, galerii, na které by mohla veřejnost sedět. Dobře, Michael, uděláme výjimku. Máš, máte samozřejmě pravdu, pojďte se podívat, jste k nám před nás, tady jsou takové zelené cedulky, podívejte se sem, tady jsou volná místa, rovněž um, ta řada nad tím, toto je opravdu Mm, jinak podivné. Prosím, kdekoliv vidíte ty zelené cedulky od 1 do 24, prosím, posaďte se a pokud by vám kdokoliv cokoliv řekl, tak jim řekněte, pan předseda nám a, povolil systém sednout. A budete-li chtít i zde do přední řady, prosím, jste mezi námi vítaní. Ano, vidíte, je zde asi devět, devět židlí v té první řadě radě, prostě, protože poslanci se lidé nechtějí sedět, bolelo by je v krku. No a takže ano, ještě pět tady míst, pojďte, pojďte Jsem do té první řady. No, tím se stanete <laughs> rovnou poslanci. Sedněte si zde mezi nás, hned do této první řady. Ne u těch bílých kartiček, ale prosím sem, sem, sem, sem. Te, zde k nám. Okay. Here you are, young ladies. Here you are. Down here. Yeah. Yeah, yeah. There we go. Right, that solved the seating problem. Tak, a nyní jsme vyřešili problém se sezením. Já bych poděkoval našim poslancům. Ano, super, super, protože jinak opravdu je mi to, je to ano, příští, ano, samozřejmě příští týden zde budeme hovořit o tom, jak tady všichni um, podporujeme účast veřejnosti a vy se musíte stát tak. A nyní se podíváme na další přednášku. Omlouvám se, že jsem pozdržel, pane Eidhovene, eh, vaši prezentaci, ale museli jsme to vyřešit, eh, takže promluvíte o nizozemských um, drahách. Jste um, ředitelem um, pro vývoj. Vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu jménem NS, děkuji srdečně za pozvání a za možnost poinformovat vás o tak důležitých věcech. Pane předsedo, eh, vy jste eh, nás požádal, abychom se vyjádřili k navrženým eh, opatřením technické části a zejména zdali to vůbec toho vůbec dosáhneme. Eh, tomu rád vyhovím, ale musím eh, v úvodu eh, předestřít všechno to, čeho jsme dosud v Nizozemsku dosáhli po eh, schválení prvního železničního eh, balíčku parlamentem eh, si nizozemci, nizozemci pospíšili s realizací a to tež se týká druhého a třetího balíčku. Manažer infrastruktury a provozovatelé jsou zcela oddělení, přesto dochází k velmi těsné spolupráci mezi oběma těmito subjekty a sice v rámci OCCR, to znamená v rámci centrály, v rámci provozovatelů provozní a kontrolní centrály. E, došlo také k určité deregulaci v osobní dopravě. NS je největším provozovatelem, má e, ročně úrazy e, 140 milionů vlakokilometrů a to na 30 trasách jiní eh, provozovatelé urazí 25 milionů eh, vlakokilometrů. Eh, my také mm, realizujeme franšízu nizozemské vlády, máme také aktivity na nádražích a různé komerční mm, provozovny. Eh, zaznamenali jsme 20% nárůst cestujících v uplynulých deseti letech a to nelze eh, skutečně ignorovat. To je výsledek desetiletého provádění železničního balíčku v Nizozemsku. Proč eh, to tady mm, říkám? Protože čtvrtý železniční balíček nelze vidět odděleně od jeho předchůdců. Hlavní motivací je to, že eh, se evropský sektor eh, železnic eh, nyní dostává jaksi do úzadí na méně významnou pozici a tady je co zlepšovat a vyvíjet. Znamená to tedy, že nepotřebujeme další zlepšení nebo změny? Na tuto otázku lze odpovědět ano i e, ne. E, náš podnik e, spatřuje skutečné šance v technických návrzích Evropské komise. Můžeme zlepšovat situaci v Evropě, můžeme věci zefektivňovat a modernizovat. Ale náš názor na nařízení PSO je ten, že čtvrtý železniční balíček ještě zcela nedosahuje svého eh, cíle. Eh, uvedu proč. ERA eh, měla důležitou roli v rámci certifikace kolejového nákladu a provozovatelů eh, eh, železnic. Tyto postupy byly velmi časově náročné a nákladné. Národní bezpečnostní orgány musí stále ještě sehrávat důležitou roli. Oni přesně znají příslušnou infrastrukturu, bezpečnostní standardy, které je nutno dodržovat jejich znalosti Eh, spočívají v eh, zajištění bezpečného eh, železničního provozu ale právě ten cíl um, toho jednotného um, kontaktního místa uh, uspíší uh, postupy a také zjednoduší um, vyřizování žádostí a registrační uh, proces. Také v interoperabilitě návrhu spatřujeme šanci. Nizozemci také sformulovali své plány pro ERTMS, to znamená Eh, ohledně mm, evropského eh, železničního eh, řídícího systému národní bezpečnostní eh, eh, orgány se na tomto vývoji eh, podílejí. To znamená, stávající trh má své hranice. Máme ještě mnoho monopolů. Národní bezpečnostní orgány se nejlépe vyznají v infrastruktuře. Oni musí navázat kontakty s Evropskou železniční agenturou z hlediska autorizace řídícího dopravního železničního systému a ERA musí také vytvářet optimální e, možnosti. A to samozřejmě v rámci stanovených hranic, hranic stanovených specifikacemi. Kapacity na kolejích jsou klíčovým tématem v Nizozemsku a e, nová nařízení to musí zohledňovat. V e, nových návrzích nařízení o Evropské železniční agentuře je její role definována jako autorizace autorizační systém pro RTMS. Tato ústřední role v eh, implementaci eh, Evropského železničního dopravního řídícího systému je čím dál tím důležitější. Chceme-li dosáhnout objektivního eh, řešení pro Evropu. Dále eh, splitting, eh, respektive rozdělení eh, hlavní železniční sítě v Nizozemsku. Některé části železničního balíčku stojí v cestě určitého rozšiřování této sítě. Jsou tady určité restrikce. Členské státy by měly mít v určitých kompetencích, by měly být limitovány. A to bude obtížné. Eh, členské státy už nebudou schopny přijímat opatření k dosahování um, úrovně mobility. Takže eh, této specifické situaci každé země je nutno vyhovět, nutno ji zohlednit a to například u nás znamená, že rozdělujeme naši síť e, e, do třech částí, což e, bude znevýhodňující pro cestující. Nyní máme optimální plán a ten bude muset být nahrazen suboptimálním plánem. A pokud je, tyto plány budeme muset ještě koordinovat, tak to znamená ještě dodatečnou práci. A i orgány a úřady se do toho musí dát dále zapojovat. Je to rozsáhlý podnik a v podstatě je to to poslední, co by Evropa měla v této chvíli navrhovat. Je to suboptimální a nebude to ani fungovat. Cestující to ostatně u nás ani nechtějí. Povede to k tomu, že opět ztratíme eh, cestující, že mm, mm, přípoje nebudou navazovat a tak dále máme-li jízdní plány a řády, které nejsou dobře sladěné, tak to riziko bude tím větší, čím více provozovatelů a poskytovatelů bude na trhu. Stávající infrastruktura a také e, jízdní řád pro celou zemi e, jsou navzájem sladěné. To vedlo k tomu, že infrastrukturu lze velmi intenzivně využívat. E, změny, například rozdělení té sítě, by vedlo pouze ke zhoršení i zhoršení kvality železnic. Rozdělení sítě by bylo také špatné pro eh, nizozemské daňové poplatníky, protože my máme různé provozovatele a poskytovatele služeb a to by znamenalo, že budou zapotřebí další kapacity, to znamená další investice do infrastruktury a nizozemská ministrině dopravy už prohlásila, že to nehodlá udělat. Infrastruktury se nedostává v některých částech té hlavní sítě, ale pak Um, bude ještě méně efektivně využívána. Eh, Evropská komise v podstatě chce nabídku rozšiřovat, ale eh, to rozšiřování k němu nedojde, spíše naopak. Eh, nabídka se bude spíše smršťovat a to, tomu lze zabránit dalšími investicemi do infrastruktury, které by v podstatě nebyly zapotřeby, kdybychom si ponechali integrovanou síť. Náklady na rozšíření infrastruktury povedou k nárůstu vládních výdajů. Pane předsedo, dostávám se ke konci. Od prvního železničního eh, balíčku v Nizozemsku eh, pracujeme na věci, přijímáme různá opatření v oblasti interoperability a tak dále. A chceme tím posilovat náš sektor, ale samozřejmě, že musíme dostat eh, naší odpovědnosti a proto náš podnik NS vidí eh, v návrzích eh, eh, určitý dobrý úmysl, ale konkrétní návrhy a detaily musí být ještě posouzeny a promysleny. Myšlenka, že liberalizace v sektoru železnic by sama o sobě nepřinesla žádné výsledky, není pravdivá. My vidíme budoucnost právě v liberalizaci, ale nikoli v fragmentaci sítě. Eh, my nejsme proti liberalizaci, jsme proti fragmentaci již integrované sítě. To by bylo pouze negativní pro cestující a také mm, velmi nepříznivé pro daňové poplatníky. Evropská komise navrhuje eh, komplexní eh, přístup, ale to je nesprávný přístup, i když ten cíl je žádoucí. Každá země má své specifické danosti, eh, pokud je o železnice a je na nich, aby si rozhodli, jak nejlépe realizovat cíle EU a Evropské komise. Právě tato svoboda eh, vedla k tomu, že se kolejová doprava eh, v Nizozemsku vyvíjí. Zdárně máme stále více cestujících a kvalita také narůstá. Děkuji vám mnohokrát. Dalším řečníkem je někdo, kdo se na to podívá z akademického úhlu pohledu. Je to Ernesto Garcia Vadillo, profesor na Institutu technologie Univerzity v Baskicku, Španělsko. Máte 10 minut, prosím. Mnohokrát děkuji, pane Simpsone. A mnohokrát děkuji za tuto příležitost přednést akademický pohled na věc. moje prezentace? Ano. Moje prezentace se zaměřuje především na návrh recastu o interoperabilitě. Řeknu několik slov o samotné směrnici, o tomto sektoru a o správcích infrastruktury. Dále se zmíním o tom, co se stane s profesionálními kvalifikacemi, tak jak je uvádí směrnice. Za třetí bych řekl něco k interoperabilitě a technickým specifikacím pro interoperabilitu. Za čtvrté řeknu něco k otevřeným bodům, otevřeným otázkám, které ponechává tato specifikace pro interoperabilitu. A zmíním také jejich vliv na akademické kruhy. A na závěr ukážu, jak tyto technické specifikace pro interoperabilitu musí zapadat do národních standardů. A pak si z toho vyvodíme závěry. Pro nezávislého pozorovatele to vypadá tak, že je zřejmé, že tato směrnice bude prospěšná pro výrobce, jak už jsme slyšeli. A také se zdá, že chrání správce infrastruktury, alespoň článek 11.1, kde se uvádí, že pokud členský stát zjistí, že určitý prvek, který pokrývá prohlášení o shodě EC, zřejmě nebude naplňovat zásadní požadavky, podnikne veškeré nezbytné kroky, aby omezil jeho použití, aby ho zakázal nebo stál z trhu. Řekl bych několik slov k profesionálním kvalifikacím. Podle návrhu, podle článku 29.1, tam se zmiňuje osoba, která má na starosti hodnocení shody. Tato osoba musí mít eh, dobré technické a odborné předpoklady pro to, aby mohla provádět všechny profesionální činnosti, profesionální činnosti, které byly oznámeny. A já bych chtěla říct, že železniční inženýrské technologie jsou obrovská oblast. A nejde jenom o obecné pozemní stavitelství, mechanické inženýrství, elektroinženýrství a tak dále. Jsou také specifické železniční technologie, specifické znalosti a problémy. Zmíním jeden z nich, třeba železniční dynamika. Protože železnice v Evropské unii jsou rozvinutější než v USA, je značný počet vysokých škol v Evropské unii, které nabízejí odpovídající studijní obory na vysokoškolské úrovni, které se zaměřují na tyto problémy. Je jich mnohem víc v porovnání s tím, jak to vypadá v USA. Další bod. A tady mluvím o interoperabilitě. Je třeba zohlednit, co se stane s těmi technickými specifikacemi. Nebudu tohle všechno číst, to, co je na této stránce. Zmíním jen, že v současné době je 17 technických specifikací pro interoperabilitu. Pět z nich jsou obecné, pět je pro vysokorychlostní železnice a pak jsou tam ještě další. Tři z nich, a ty jsou označené šipkou, Ve většině případů to platí. Eh, jsou tady pořád ještě určité otevřené otázky. A tady do toho zřejmě vstupují akademické kruhy. Například. V dílčích systémech infrastruktury jsou tady čtyři body. Za prvé požadavek na kontrolní ekvivalent ve službách, dále pevnost tratí, to je také otevřená věc, limity hluku a vibrací a omezování jejich účinků, to také zůstává otevřené. A poslední jsou požadavky na eh, zmírnění účinků bočního větru. Pokud je o vozový park, tady jsou opět otevřené body. Týká se to například ložisek, dynamického chování, rozchodů a podobně. Pokud je o lokomotivy a vozový park pro přepravu cestujících, pro tento dílčí systém, tady jsou otevřené body, které se týkají třeba obecně celkových sítí, pak věci, které jsou klasifikovány ve vztahu k technické kompatibilitě mezi vozidlem a sítí a pak ještě další věci, které se netýkají technické kompatibility mezi vozidlem a sítí. Uvedu vám dva příklady. Skutečné příklady. Naštěstí už se to nebude opakovat, ale tady na tomto obrázku vidíte příklad toho, jak může dopadnout zkušební jízda se starou lokomotivou. Vidíte, jak ta trať vypadala potom. Takže u těchto věcí člověk musí být opatrný. A uvedu ještě další příklad. To je další příklad důsledků použití neodpovídajícího profilu kola. Vede to k nejrůznějším technickým problémům. Samozřejmě tomu se musíme vyhnout. A tím se dostávám k tomu, že teď máme iniciativu, která má vést k přechodu na železnici v rámci Horizontu 2020, který přichází po rámcovém programu 7. Samozřejmě tato iniciativa potřebuje podporu našich institucí. A vidíte tady pět výzkumných priorit. Energetická masa, vysoká kapacita, zpráva dopravy, kontrolní systémy, nákladová účinnost, vysokokapacitní infrastruktura, řešení pro eh, atraktivní železnice a také evropská nákladní doprava. A poslední věc. Je potřeba integrovat technické specifikace pro interoperabilitu a národní standardy, národní normy. V současné době máme národní standardy, technické specifikace, máme národní agentury a Evropskou železniční agenturu. A tato integrace samozřejmě po nějakou dobu ještě potrvá. Ale já bych chtěl říct, že vysoké školy v každém členském státě mohou být neutrálním a nezávislým orgánem, subjektem, který může pomoct na cestě k této integraci a sjednocení. A tím se dostávám k závěrům. Především návrh směrnice je prospěšný pro výrobce a snaží se chránit zprávce infrastruktury. Za druhé, značný počet evropských vysokých škol je velice aktivních eh, z hlediska odborného vzdělávání zaměřeného na železnice, vychovává kvalifikované odborníky. Dále tato iniciativa pro přechod na železnici v rámci Horizontu 2020 stejně jako v leteckém sektoru, teď je to i v železnicích, na železnicích. Tato iniciativa pomůže vyřešit nedořešené otázky u technických specifikací, které jsem zmínil, ale také řadu dalších věcí, které jsem nezmínil. A tato iniciativa potřebuje aktivní podporu komise, výzkumných subjektů a výboru pro dopravu v Evropském parlamentu. A poslední věc – Navrhuje se, že vysoké školy v každém členském státě, nebo uvádíme, že jsou eh, univerzity eh, nezávislým, nestraným subjektem, který může pomoct při integraci technických specifikací a národních standardů. Děkuji vám. Děkuji, pane Garcia Vadilo. Dalším řečníkem je pan Miko Peris, který je ředitelem projektu pobaltské železnice na estonském ministerstvu pro hospodářské záležitosti a komunikaci a bude hovořit o konkrétních izolovaných sítích. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Jak již bylo řečeno, jmenuji se Miko Perez a pracuji pro Evropské ministerstvo hospodářských záležitostí a komunikací a zároveň jsem naším projektovým manažerem pro nesmírně důležitý regionální projekt Rail Baltic v oblasti železnic. Snažím se zde nyní podělit s vámi určitě naše názory odborníků, pokud jde o toto nařízení, které se týká nových kompetencí Evropské železniční agentury, které budu říkat agentura. I když pocházím z Estonska. Pokusím se mm, udělat takový širší obrázek a hovořit o všech pobalských státech. Všichni víme, že železniční systém po Baltí je trošku jiný než zbytek Evropské unie. Má to jednak historické důvody a naše železniční síť zatím ještě není totálně propojená s evropskou sítí a právě proto se často této sítě říká izolovaná železniční síť. Toto vyžaduje zvláštní pozornost, když hovoříme o nových kompetencích této železniční agentury. Zároveň bych rád zúraznil to, že nic v mém projevu bychom neměli interpretovat tak, že my prostě nechceme překonat tyto překážky. Ne, ne, ne. Tato nová Rail Baltic Line, tato nová trať by právě měla umožnit propojit ta ještě bílá místa v evropské síti ten společně s našimi pobalskými zeměmi, Polsko i Finsko se snaží, aby tento projekt byl dokončen do roku 2023. Dámy a pánové, máme dobré důvody pro to, domnívat se, že tento legislativní balíček je opravdu dobrý. Balíček komise čtvrtý železniční balíček je považovaný za velice důležitý balíček pro naše občany a zároveň železniční podniky v Evropské unii, které by z toho mohly opravdu těžit, mnoho získat. Je samozřejmě obtížné jít proti leitmotivu celého tohoto balíčku, kterým je otevření za, her, tohoto železničního trhu, harmonizace pravidel, zlepšení interoperability, bezpečnosti a v neposlední řadě zredukování nepotřebné administrativy a certifikačních procesů. My si myslíme, že toto je opravdu vítáno a jsou to opravdu kvalitní cíle a tato legislativní návrh by mohl pomoci fungování evropského společného trhu a především vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. A nyní dovolte podrobnosti tohoto návrhu, pokud jde o nové kompetence Evropské železniční agentury. Zaměřím se na tři nejdůležitější body a zároveň se zmíním o možných oblastech zlepšení. Nejprve voláme potom, aby došlo opravdu k oddělení pravomocí mezi Národní bezpečnostní agenturou a touto agenturou. Tento balíček přichází s takovým fragmentovaným seznamem povinností jednotlivých institucí a právě proto je obtížné skutečně vidět, co budou naše povinnosti, naše závazky, tak abychom zajistili maximální bezpečnost a interoperabilitu evropských železnic. Právě proto vítáme sdílené právomoce mezi národními bezpečnostními orgány a železniční agenturou. Myslíme si, že tato legislativa by měla velice jasně a přesně přijít s komplexním seznamem povinností a úkolů těchto jednotlivých institucí. Cílem by mělo být samozřejmě zabránit duplikaci realizaci těchto úkolů a e, zajistit vyvážené rozdělení pravomocí. V rámci tohoto rozdělení pravomocí bychom měli vzít v potaz tento specifický případ izolovaných sítí. Například rozdělení pravomocí v oblasti certifikace by mohla být založena na tom, zda lokomotivy by měly být využívány v rámci evropské sítě rozchodu 14, 1435 mm nebo v izolované síti, nebo zda by ta certifikace měla být využitá ve všech eh, eh, členských státech EU nebo jenom v jednom státě. Samozřejmě že na základě um, těchto železničních vozidel a možného řešení by mohla tato agentura fungovat jako jednotné okénko, které by koordinovalo národní bezpečnostní um, úřady. Ovšem, pokud by se tato vozidla železniční využila pouze v jednom státě, tak by si žadatel mohl zvolit mezi tím, na koho se obrátit, zda na agenturu nebo na národní orgán. Autorizace železničních vozidel by měla probíhat buď na národní úrovni nebo legislativní úrovni. A z tohoto důvodu si myslíme, že certifikace by mohla být efektivnější na národní úrovni. Ovšem, obecně řečeno, si myslíme, že agentura by měla hrát větší roli a větší odpovědnosti v celém certifikačním procesu. A proto chápeme návrh komise harmoniza- o harmonizaci a o zrychlení certifikačního procesu na celoevropské úrovni. Druhá věc. Poté, co bychom dospěli k rozdělení jednotlivých pravomocí, tak samozřejmě, že agentura by měla hrát určitou um, roli supervizora nad národními bezpečnostními orgány. Agentura by měla mít jasný právní základ, který by umožnil zasáhnout vždycky eh, v situaci, kdyby národní orgán nemohl vykonávat své úkoly dostatečně, řekněme, že tam dochází k nějakým mm, prodlením, neoprávněným nebo stížnostem ze strany železničních podniků a tak dále. Tato agentura by teda měla tento dohled nad eh, v oblasti národní bezpečnosti a interopera, to tak jak to je stanoveno již v návrhu této legislativy. Vítáme i posílenou spolupráci mezi železniční agenturou a národními bezpečnostními orgány. Třetí věc. Navrhujeme zvážit kompetence této agentury a jejich navýšení na základě takového postupného přístupu, který by umožnil postupné zavádění. Samozřejmě, že to musíme udělat na základě určitých milníků a mm, určitých přechodných opatření, která by měla být zakotvená v legislativě. Samozřejmě, že na počátku tato agentura se bude muset spoléhat na práci národních bezpečnostních orgánů, to je jasné, a zároveň dochází k přípravě technických standardů v oblasti interoperability TSI, které zatím ještě nebyly úplně dokončeny, dopracovány a právě proto si myslíme, že by jsme měli vytvořit takové optimální přechodné období, ve kterém by postupně agentura nabývala na svých pravomocech. Zároveň bychom chtěli říct si následující věc. Národní bezpečnostní orgány u nás eh, v Pobaltí eh, jsou velice efektivní z časového i finančního hlediska my chceme udržet tuto efektivitu. Mělo by to být modusem operandi i pro agentu, jakmile i tato agentura převezme své pravomoci v této oblasti, pokud jde o praktickou záležitost. Zlepšení efektivity navrhujeme kvalitní IT eh, systém, který by, mm, mm, byl, který by byl využívaný v rámci certifikačního procesu. A nyní, pokud jde o ERA agenturu, rád bych řekla, že si velice vážíme této agentury a Eh, jednotlivých úkolů, které by měla vykonávat. Víme eh, ovšem, že celý tento přístup, pokud jde o zvyšování kompetencí této agentury, ten by měl být postupný, protože zde samozřejmě máme i různé národní legislativní postupy a zároveň jsme proto, aby došlo k jasnému rozdělení pravomocí mezi národními bezpečnostními orgány a agenturou chceme, aby došlo aby toto rozdělení bylo proporcionální a zároveň, aby jsme věnovali pozornost i členským státům s izolovanými železničními sítěmi a zároveň agentura by měla zajistit certifikační proces do budoucna, který by byl časově i nákladově efektivní. Rádi bychom poděkovali za to, že jsme mohli vystoupit a těšíme se na další spolupráci s vaším výborem nejenom v této oblasti, ale i v jiných problematických oblastech, které se dotýkají dopravy. Děkujeme pane Perisy. A posledním řečníkem to bude takový pohled konzultační agentury. Je to pan Francesco Dionieri eh, z konzultační společnosti Steve Davis Gleave. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit dodržovat stanovený časový limit. Eh, rychlý úvod eh, mm, do toho, o čem budu hovořit. Naše firma provedla eh, některé studie pro eh, železniční balíček, například eh, role Evropské železniční agentury, technické specifikace a to bude také cílem mé prezentace. V rámci výkonu této práce klíčovým aspektem bylo dodržování postupu pro hodnocení dopadů a dodržování standardů komise. Za tímto účelem je nutno analyzovat všechny zainteresované strany, to znamená eh, promluvit eh, s vámi, kteří jste zde, i s dalšími subjekty o eh, nejlepší možné roli agentury do budoucna a ohledně identifikace klíčových problémů a návrhu dalších postupů. Slyšeli jsme již o řadě problémů dnes odpoledne pokud jde o aspekty interoperability. Tady vidíte jako první eh, bod přetrvávání technických a administrativních bariér, které zase vytvářejí eh, nákladné bariéry eh, v odvětví a tímto samozřejmě také znesnadňují a omezují konkurenceschopnost. tím souvisí neefektivní fungování národních institucí, diskriminace eh, nových eh, mm, pronikajících subjektů, dále příliš eh, rozsáhlá legislativa a dědictví národních železničních systémů. Pohovořím o tom jednotlivě. Když se podíváme na fungování národních institucí, na základě informací, které jsme získali, například i od Evropské železniční agentury, ty jsme zjistili, že celá řada aspektů musí být prostudována detailně ve vztahu k národním bezpečnostním orgánům a jejich praktikám. E, prvním z toho jsou zdroje, které tyto národní orgány mají k dispozici. E, vidíme tady e, velkou rozmanitost eh, zaměstnanců, kteří pracují na interoperabilitě od jednoho, dvou až po eh, více než 160 a mm, jsou také velké rozdíly v eh, finančních zdrojích. Dále náklady na získání bezpečnostní certifikace od provozovatele se také různí. Některé členské státy nemají zavedený poplatek, eh, pro jiné to může být 70 tisíc eur nebo ještě více. Takže eh, průměr je vyšší v 15 členských zemích, ale je zde obecný trend, eh, podle něhož eh, to eh, narůstá i v těch zbývajících 12 členských státech. A za třetí k tomuto bodu registrace vozidel dochází také k velkým výkyvům v nákladech na získání registrace vozidla. Tady vidíte například eh, průměr 1,6 milionů eh, na vůz nebo vagón, ale to může skutečně snadno přesáhnout 10 milionů eur. A kromě eh, nákladové stránky je tady i čas, což je také problém pro některé provozovatele. Tady vidíte příklad 10 až 19 dní na nákladní vagony, ale když se podíváte na lokomotivy, nebo celé vlakové soupravy, tak to může eh, být ještě delší doba. Například jedna vlaková souprava, souprava trvala nebo mm, mm, trvalo sedm let, než byla zcela autorizována, registrovaná. To samozřejmě ovlivňuje rozhodování eh, lidí investovat do tohoto sektoru a podnikat zde subjekty, s nimiž jsme hovořili, eh, se shodli na tom, že tyto náklady jsou příliš vysoké a časové lhůty příliš dlouhé a mnohdy mm, eh, byla situace ještě horší pro ty Eh, nové subjekty, nově pronikající na trh. Eh, někteří z nich, ne všichni, někteří tvrdili, že se cítí diskriminováni národními orgány právě v certifikačních a autorizačních procesech. Hovořím-li eh, o nových subjektech, tak mám na mysli nejenom ty, kteří eh, se snaží proniknout na eh, národní eh, trh, ale může to být i někdo, kdo se snaží proniknout a ehm, uchytit se na trhu jiné země. To jsou samozřejmě významné bariéry, které omezují fungování jednotného evropského dopravního prostoru. Dále dochází také k odchylné interpretaci legislativy. To je další bod 62% zainteresovaných nebo dotazovaných tvrdilo, že to je významný problém. Tady to číslo, které vidíte eh, z prava doleva, uvádí ty členské státy, které ještě vůbec nebyly zmíněny, tam je nula a narůstajících množstvích a členské státy, které byly eh, zmiňovány nejvíce, kde je ta eh, odchylnost interpretace největším problémem. Dále eh, dědictví národních železničních systémech, systémů. My jsme v prostředí, kde se železniční systémy vyvíjejí již více než 100 let, je tedy normální a vyvíjeli se v rámci národních bariér a hranic. Takže je normální, že se vyvinuli tak, že vznikly eh, typicky národní standardy. Agentura na tom již pracuje, řeší to, už jsme o tom slyšeli v předchozích prezentacích, ale opět to trvá jistou dobu prostřednictvím ehm, technických specifikací a stavebních úprav harmonizovat ehm, tyto věci. Samozřejmě je zde celá řada národních eh, pravidel, která eh, jak si zbytňují tyto bariéry, například nedostatek transparentnosti z hlediska národních pravidel. Eh, stávající provozovatel má výhodu v eh, znalostech poměru ve srovnání s tím novým subjektem a existuje celá řada přebytečných, přebytečných národních pravidel podle našich eh, dotazovaných subjektů. Jak jsme již slyšeli, Většina zainteresovaných subjektů souhlasí s tím, že je důležité, aby agentura hrála významnější roli v certifikačních a autorizačních procesech, aby omezila dopady některé, některých z těchto problémů a ještě je více eh, omezila, respektive zcela eliminovala. Posuzovány byly různé obce od přístupu nedělat nic to se rovná statu quo, až eh, vlastně po obci, kde Evropská agentura eh, dělá vše, zatímco národní orgány zcela zmizí z povrchu. Jsou pak ještě různé přechodové obce, ty nevidíme bohužel eh, na slajdu, například černá linie znamená touhu po větší koordinaci Evropské agentury, zelená to je ono jednotné kontaktní místo, Další křivka znamená eh, rozhodující slovo pro národní, pardon, pro Evropskou agenturu. To, co vidíte také eh, zde, je, že i ta eh, spodní křivka znamená určité zlepšení ve srovnání s, nebo ve smyslu úspor nákladů. a znamenalo by to také eh, víc výhod pro provozovatele. To tež eh, platí pro náklady na certifikaci bezpečnostní. I tady náklady jsou odvislé od typu obce, která byla zvolena. Nejde ale pouze o dopady na provozovatele a výrobce. Je nutno se také podívat na celkový dopad na eh, odvětví náklady na náklady pro Evropskou agenturu, náklady pro národní agentury bezpečnostní. Takže z celkové analýzy výhod ta nejoptimálnější obce je ta, kde agentura sdílí své kompetence s národními bezpečnostními agenturami. To znamená, že Evropská agentura činí konečné rozhodnutí o certifikaci, ale využívá přitom i národních expertů pro posuzování technických otázek v rámci přechodu kompetencí a rozvoje expertízy Evropské agentury který budou tito techničtí poradci zapotřebí. Ale stále méně a méně. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Dionori. Mnohokrát děkuji. Pane Dionori, to byl konec. Za úvodní vystoupení dám zprávu paní Bilbao, panu Kramerovi a panu Cílerovi jako zpravodajům a potom po třech minutách zpívajícím koordinátorům. A potom případně poslancům, kteří budou chtít mluvit, dejte mi vědět, abych vás dal na seznam. Nejprve paní Belbao na pět minut. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dnes celý den, dopoledne i odpoledne, vidíme, že stojíme před velkou výzvou. Myslím, že jako europoslanci máme obrovskou odpovědnost. Já souhlasím s celou řadou věcí, které tu zazněly. Ale možná, že bych z toho asi vyvodila to, že teď máme jakousi obecnou diagnózu. Máme příliš mnoho národních pravidel, máme nedostatečnou transparentnost, zpomalujeme, příliš dlouho trvá, než někdo vydá povolení, certifikaci, a pořád ještě musíme změnit, modifikovat současnou situaci, současný stav. A já myslím, že já to vidím z hlediska interoperability tak, že teď se musíme snažit dodat jakousi propracovanější evropskou vizi. Snadné to nebude. Já myslím, že všechno, co jsem dnes dopoledne i odpoledne slyšela, ukazuje, že jde v podstatě o pravomoci a složení, abych tak řekla, historických podniků v těch zemích, o kterých máme informace. A tam, kde se snaží zachovat stávající situaci, ale nesmíme také zapomenout na stanovisko jednotlivých ministerstev, který se to dotýká. Tady v parlamentu už jsme měli tři zprávy, které ukazují, že národní orgány obecně mají tendenci, a já doufám, že se nám to snad podaří změnit prostřednictvím tohoto balíčku, mají tendenci zachovat status quo, pokud je to možné. Informace, které jsme dostali dnes odpoledne a údaje, které máme, ukazují, že v současné době je dokonce ještě obtížnější dosáhnout nějaké renovace nebo inovace v tomto sektoru v Evropě. Vylepšení konkurenceschopnosti na evropské úrovni je nutné, abychom obstáli v celosvětové konkurenci. Nedostatečná transparentnost brání soukromým investicím a stěžuje vstup na trh. A já myslím, že v podstatě stěžujeme rozvoj tohoto sektoru. Takže alespoň já to vidím tak, že bychom měli postoupit ku předu s touto zprávou a skutečně bychom se měli pokusit, samozřejmě bude to hodně práce, abychom se dohodli, ale musíme zajistit, že ta zpráva se zaměří na to, aby agentura hrála stále větší roli, aby se zjednodušily technické požadavky pro tento sektor a také národní pravidla. a chci poděkovat panu Kortesarovi za zajímavé údaje, zajímavé informace. On mimo jiné říkal, že to může trvat dva roky nebo až rok. Také jsme slyšeli příklady, kdy nějaké schvalování trvalo až sedm let. A mě by zajímalo, jaká je průměrná doba pro vydání nějakého povolení. A nakolik to zvyšuje náklady na produkt okolik dražší to vlastně je, okolik vyšší jsou náklady pro konečného uživatele, pro koncového uživatele. Protože pokud se to všechno zpomalí, tak to nebude zadarmo, to také stojí peníze. A má to dopad na výrobce, na producenty a nakonec to v podstatě všichni předají koncovým uživatelům. Protože nakonec půjde o tu cenu. Takže nechci trošku lépe pochopit, jak důležitá je tato iniciativa v tomto evropském formátu. A zajímalo by mě, jestli máme nějaká čísla. A řekněte nám také, o kolik se zvyšují náklady. Evropský parlament a jednotlivé evropské instituce chtějí zjednodušit celý proces, chtějí snížit náklady na, na všechny postupy a tady musím souhlasit s tím, co říkala, říkal pan Francesco Dionori. Rozhodně musíme využít všechny počítačové zdroje, veškeré, veškerou technologii, kterou máme k dispozici. Ty počítačové procesy, digitalizace, data nám musí zajistit vysokou konkurenceschopnost. Musíme mít jistotu, že každý, kdo se bude chtít podívat na ty informace, bude mít přístup k ním. Chceme sdílet všechny informace, které máme v co největším měřítku. A jak už jsem říkala, bylo by velice zajímavé, kdyby nám pan Kortazar dal nějaké konkrétní údaje z hlediska nákladů. Děkuji. Velkrát děkuji, paní Belbao. Než dám slovo panu Kramerovi, rád bych přivítal další skupinu návštěvníků. Máme tady místní zástupce na pozvání paní Gebhartové ze severovýchodu od Stuttgartu. Vítáme vás ve výboru pro dopravu a snad vám bude tato debata připadat zajímavá. Vítáme vás ve výboru. Pan Kramer, pět minut. Já mám za to, že analýza je jasná, že systém, který máme v Evropě, je nákladný, zdlouhavý a nic nepřináší. A, a proto koleje nemají šance. Musíme to změnit. Ale nyní jsem poněkud e, rozčarován z mnoha částí zpráv, protože vždy je tam všechno vypočítáváno, co je špatně a proč. Ale to všechno víme. Já bych byl očekával více konkrétního, že řeknete, tady má komise pravdu a tady to je nutno zlepšit a toto je můj eh, návrh na zlepšení. O tom jsem slyšel málo. Začnu od začátku. Slyšel jsem, že problematika RTMS je opět nastolována, že tady je varianta 3.0 kterou zase usilujeme, takže tady je ten samý systém jako předtím, eh, protože neexistuje žádná evropská koordinace. A proč? Proč neexistuje? Potřebujeme ji. One Stop Shop je skvělá věc. Druhý bod, eh, Nizozemsko. Eh, zrychlení je důležité, ale unbundling je katastrofální. O tom eh, hovořili jiní dnes dopoledne. Přesto se na to ptám. Víme také, že bez eh, unbundling, bez odpojení dochází k diskriminaci práci. Takže jaká je vaše pozice a jak odhadujete náklady? Někteří říkají, získáme eh, peníze navíc, druzí eh, říkají, eh, přijdeme o 5 miliard. Řekněte, co si myslíte vy. Dále, profesor ze Španělska říká, že TSI je skvělá věc a to nejenom proto, že tady máme hosty ze Stuttgartu. Ve Stuttgartu projektu se za 10 eh, milionů eur eh, buduje nové nádraží a také eh, nová železniční trať a to mm, je a bude mnohem nákladnější než ta stávající trať a bude mít méně cestujících. A přitom to spolufinancuje Evropská unie. A když vám ještě řeknu, že nádraží respektive, že ten eh, rozdíl eh, v nákladech je velký a TSI nejsou dodržovány. Proč tedy nadále platí eh, tyto technické specifikace, když nejsou dodržovány? Já tomu nerozumím. U pobaltských zemí mm, mě zaujal ten, mm, ta izolovaná síť, ale vy jste přece síť ve čtyřech zemích jak eh, to chcete označit. My nepotřebujeme výjimku pro jeden stát, ale eh, pro celý systém, nebo na Iberském polostrově to eh, Španělsko a Portugalsko. Samozřejmě národní danosti tady existují. A nyní k závěru mně chybí právní základ pro Evropskou eh, železniční agenturu u nového systému. To nezobrazila ani komise. Jaké úkoly má? Eh, eh, my potřebujeme jasnou dělbu práce. Musí být jasně řečeno, toto se rozhoduje evropsky, na evropské úrovni, ale za to ty a ty oblasti připadnou národním organizacím. Jinak budeme vše provádět dvakrát a vše bude trvat ještě déle. Takže kde budou národní orgány mít eh, méně kompetencí a které předají evropské úrovni. Samozřejmě, že ERA nemůže mít 30 tisíc zaměstnanců, ale 95 eh, bude, myslím, nadále mm, fungovat na národní úrovni. Co je ale napínavé, eh, je, že když dojde ke konfliktu, Evropská eh, železniční agentura řekne, že eh, mm, eh, určitou železnici nebo určitý vlak schválila pro všechny členské státy, ale přitom Francie anebo Německo prohlásí, že tento vlak nechce na svých sítích zavádět. My tady máme situaci, že určité technické věci byly použity k, za účelem um, získání určitého náskoku vůči konkurenci. A e, tady je nutno zasahovat. A to by byly také kompetence pro Evropskou železniční agenturu. Ty chybí a musíme to objasnit. Chci mi tedy odpověď, kde vidíte hranice národní odpovědnosti a kde zasahuje e, již kompetence evropská. Děkuji. Pan Zíla, pět minut. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem za zajímavé prezentace. Obvykle čím víc toho víte, tím víc otázek také máte. A já, když se dostávám do větší hloubky ve své zprávě, také nemohu říct, že už vím, jaký by byl dobrý kompromis, protože my víme, jak rozdílné ty systémy v Evropě jsou. Vidíme, že bezpečnostní národní orgány, jak jsem vyrozuměla z vaší prezentace, jsou odpovědné nejrůznějším orgánům. Rychlost certifikace se také v členských státech velice liší a náklady se také liší od nuly až po 10 milionů, jak vidím z těch prezentací. A proto si myslím, že musíme najít nějaký dobrý systém, který bude vycházet z flexibility a z volby pro zákazníky, pro železniční podniky a také pro další zákazníky. Já myslím, že nesmíme trestat tím, že se budeme pokoušet všem vnutit stejný recept. Nemůžeme říct, že určité náklady v Evropě jsou všude dobré. A proto jedna z mých připomínek a otázek směřuje na obě to, jaké by byly přiměřené náklady na schvalování vozů v tomto sektoru. Máte nějakou představu na základě toho, co jste zkoumali? Jaké jsou náklady na bezpečnostní kontrolu a také na přípravu veškeré té dokumentace. A za druhé, já myslím, že se tady přibližujeme i k dalším věcem. Samozřejmě jedním z těch, kdo z toho budou mít největší prospěch, jsou výrobci. Současně jsem tak trošku zmatený, když se setkáváme s některými ze zúčastněných osob, ukazuje se, že je tady vůle ke standardizaci dílů, součástek. Pro vás jako pro výrobce je to dobrý nápad nebo ne? Myslíte si, že je tady dobrá příležitost, aby tento sektor přešel ke standardizaci součástek? A pokud o izolované sítě, to je velmi zajímavá otázka, jako vždy. Ta situace se opravdu hodně liší. Třeba ve Finsku mohou vstupovat na finské území ruské vozy, ne v rámci kabotáže, ale mohou vjet do Finska. Ale finské vagóny nesmí do Ruska. V těch dalších třech pobaltských státech to trošku jiné. Pokud jste registrovaní na základě jakési rady pro spolupráci v Moskvě, můžete vagóny můžete z vagóny do všech tří pobaltských států, ale z technického hlediska mohou přejíždět mezi jednotlivými pobaltskými státy, ale Největší trh je ve směru z východu na západ, to znamená, že jedou od někud z Ruska nebo z Běloruska a vracejí se do našeho přístavu. Tak to funguje. A proto musíme chápat, že když vytvoříme jakousi agenturu One Stop Shop, komu to prospěje, když to bude někde ve Valencii? Určitě budou mít databáze a certifikaci v Moskvě a v rámci toho jednotného kontaktního místa ve Valencie budou mít přístup přes všechny pobaltské státy do Finska. Proto si myslím, že je v našem zájmu, zájmu železničních podniků, které provozují svou činnost v členských státech, ne třetích zemích, aby se toto všechno udělalo. To je ještě pořád otevřená otázka a já na ní pořád ještě nemám odpověď. abychom upřednostnili podniky z našich členských států. Zvlášť, když tam není princip reciprocity. A ještě jedna věc k izolovaným sítím. Například pro lokomotivy bylo opravdu těžké přejíždět z Estonska do Lotyšska. Já jsem zjistila, my jsme tady mývali kolega Tomase Hengese, který je teď prezidentem Estonska, on se rozhodl, že bude propagovat estonskou železniční síť, a to tím, že bude jezdit vlakem. Ale co se stalo? Naše Národní bezpečnostní agentura prostě měli tam nějaké koleje a museli vůbec zjistit, jestli ta lokomotiva, může přejet ze země do země. Trvalo to několik dnů. Je to opravdu těžká situace. A já myslím, že musíme vytvořit jakési vzájemně uznávané eh, potvrzení o bezpečnosti sítí, izolovaných sítí pro několik zemí, nejenom pro jednu. A proto si myslím, že možná potřebujeme trojvrstvý přístup pro spolupráci mezi železničními agenturami a národními agenturami. Děkuji. Mr. Grosch, three minutes. Pane Groši, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat řečníkům Eh, spravodajská agentura Belga v Belgii dnes dopoledne eh, přinesla velmi eh, zajímavou zprávu ve francouzštině, to zní takto. A končí to větou, že Belgie samozřejmě v bezpečnostní oblasti po těch nehodách, které jsme měli, investovala systematicky a končí to tímto problém pourrait être réglé dans... To znamená, že by tyto měsíce, no, v těchto následujících měsících mohly být vyřešeny tyto problémy. Ovšem například cestující musí v Arlon vystoupit, aby se dostali do Lucemburku. Chcete-li mít eh, shrnutí toho, co, eh, čeho chceme my v Evropském parlamentu dosáhnout, tak to je to přesně vyhnout se této věci, protože tady se obrátí každý na nás a řekne nám, co to děláte v Evropě, ehm, eh, proč neděláte něco proti tomu, proč říkáte, že silnice je příliš efektivní a železnice pokulhává, když stále ještě přetrvávají tyto problémy. A e, proto je moje otázka částečně takto formulována. Domníváte se, že stávající návrhy komise tady skýtají e, jasnou odpověď a pokud ano, v čem a pokud ne, co bychom my, e, členové parlamentu, měli zlepšit, aby bylo těchto cílů dosaženo o které každý, jak jsme dopoledne slyšeli, usiluje. To je první jasná otázka. Druhá otázka, obdobná, jak eh, uvedl Mike a Michal Kramer. Chtěl bych od vás slyšet, jak si představujete rozdělení kompetencí, protože mě to není v současné době jasné, mezi Evropskou železniční agenturou, národními bezpečnostními úřady a stávajícími národními úřady. Musí tady existovat nějaká forma spolupráce. Jak to vy vidíte, jak si to představujete, to rozdělení kompetencí, aby tyto nové kompetence nevedly k novým technologickým nebo byrokratickým překážkám? A poslední otázka, to je otázka eh, pro eh, prohloubení porozumění. Vždy se hovoří o eh, množství nutných certifikací a také o nákladech na certifikaci. Nyní to činí asi 1,6 milionů eur. Moje otázka je, co z toho představují byrokratické náklady a co jsou technologické náklady. Co lze odbourat mm, při dobré vůli a do čeho je nutno ještě investovat testovat, pokud tady není zajištěna dostatečná technologická harmonizace. Děkuji vám. Děkujeme. Pane Alcaldrávy má rovněž tři minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, rád bych poděkoval všem řečníkům za jejich prezentace. Jedna záležitost. To znamená ty opravdu veliké rozdíly mezi národními orgány. Ty jsou obrovské a já skutečně nevím, zda vůbec teda mohou tyto agentury, tyto různé národní orgány vykonávat řádným způsobem své pravomoce. To si myslím, že opravdu je záležitost, která by se měla projednat na straně členských států. A zdá se, že v podstatě členské státy trošku zaostávají, mají různé obavy, pokud jde o tyto národní bezpečnostní normy do budoucna a tak dále. Čili já se ptám, jakým způsobem to vyřešit, jakým způsobem se této bezpečnostní záležitosti věnovat. Jak mm, občas mám pocit, že místo toho, abychom zjednodušili záležitosti, tak v podstatě ještě více komplikujeme. To znamená, že zde nebudeme mít eh, jenom národní orgány, ale zároveň evropský orgán. Prostě já si myslím, že bychom měli opravdu udělat krok správným směrem a krok vpřed a ne vracet se udělat krok eh, zpět. To znamená, že úroveň bezpečnosti by prostě měla být alespoň tak dobrá jako v současnosti a pokud by to bylo možné, tak ještě lepší, kvalitnější. To je ta správná cesta, to je něco, čemu bychom se měli věnovat. Pokud jde o tento legislativní návrh, ta, mm, to samozřejmě, že i Evropská agentura ERA. Záleží na její kvalitě, na zdrojích, na kapacitě, na znalostech, které bude mít k dispozici, v jakém rozsahu bude moci být ehm, provozu schopná za těchto podmínek a tak dále. Čili toto jsou všechno důležité věci, kterým se musíme věnovat. Mnoho kolegů se již zmínilo o tom, že je to přechodné období, ehm, posilovala by se úloha spíše Evropské agentury, zatímco národní orgány a jejich role by se se oslabovala. Ovšem, jak teda budeme organizovat toto přechodné období, kdo bude vykonávat které úkoly, je to rozdělení opravdu jasné, pokud je jednotlivé právomoce. Samozřejmě, že je to delikátní, velice citlivá záležitost, že měli bychom opravdu vědět velice jasně, co bude regulováno na národní úrovni a co bude navrženo na evropské úrovni, čili to je samozřejmě pouze několik bodů, které, kterými jsem chtěl uh, přispět do diskuse. Pan Debakl? No, rovněž tři minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já, jestli dovolíte, rovněž bych rád poděkoval všem našim hostům za velice zajímavé příspěvky dnešního odpoledne. Já mám takové konkrétní dotazy. Ehm, zástupce NS z Nizozemí nám řekl, že tam má veliké problémy, pokud jde o ty veřejné služby a ostatní návrhy a že v podstatě by členské státy měly sami stanovit to, jakým způsobem by chtěli dosáhnout cílů, které stanovila nebo které specifikovala Evropská komise. A já bych se chtěl zeptat konkrétně, o jaké cíle jde, jakým způsobem bychom skutečně ověřili a dokázali, že tyto cíle byly dosaženy a pokud daný členský stát nedodrží daný cíl, jakým způsobem ho přimět k tomu, aby to udělal v Viděli jsme v minulosti, že tato filozofie prostě ne vždycky fungovala, že to nevedlo k těm nejlepším výsledkům. Stanovili jsme si nějaké společné cíle, ovšem členské státy jak si vyčkávali a prováděli to svým způsobem a v podstatě zde nevidíme nějakou koherenci. A dále jsou to jednotlivé lhůty a tak dále. Mm, například je o tom, o čem se zmínil pan kolega, ten problém na železnici mezi Belgií a Lucemburkem. Ano, jsou to veliké problémy mm, které jsou rovněž propojeny s tím autorizačním procesem, dlouhým procesem, dlouhými lhůtami. Všem na jedné straně zde hovoříme o Eh, pravomoce, které by měly mít eh, na jedné straně národní orgány, na druhé straně Evropská agentura, narůstání těchto pravomocí. Já nevím, mm, možná spíše bychom měli hledat řešení na evropské úrovni, protože pokud máme nějaké specifické technické poznatky na národní úrovni, měli bychom udělat krok správným směrem a měli bychom pokud, pokud řekněme, že dané kompetence nejsou na národní úrovni, tak prostě bychom měli takové pravomoce mít na evropské úrovni. A myslím si, že je důležité, aby Evropský parlament přišel s konkrétním stanoviskem. Mr. Kolicek. Pane Kohličku. Děkuji, pane předsedo. Já si připadám trošičku jako v blbém filmu jako soubor komiků, když tady vystupuje, protože v době, kdy můj dědeček jezdil na mašině, tak mohl projet celou Evropu a nebyly tady žádné takovéhle problémy. My jsme daleko dál, my máme 17 různých souborů na zkoušení kde čeho. Takže já bych docela rád, pokud ERA opravdu funguje, kdyby byli tak laskavi, vyhledali Excelovou tabulku, dali dohromady požadavky jednotlivých certifikačních autorit na osobní vagóny, na lokomotivy, na nákladní vagóny různých typů, na infrastrukturu, protože to je totiž cesta, jak sjednotit požadavky. Tady si můžeme říkat, co chceme, ale pokud nejsme schopni sjednotit proceduru a technické požadavky na jednotlivá technická zařízení, tak si z nás budou všichni dělat legraci. Takže e, zároveň by měla být dohoda o vzájemné uznávání certifikátů mezi jednotlivými zkušebnami, protože jestli jasné požadavky, řeknu, jak se bude co zkoušet, jednotně, napříč Evropskou unii, tak mohu tuto dohodu skutečně udělat. Bez toho si tady opravdu můžeme hovořit, já bych doporučil dát si ještě pivo, to by nám šlo ještě líp. Hezky zdůraznil tady kolega z univerzity, že jsou zde některé zkoušky, které nejsou specifikovány a tam je třeba se na ně podívat a dát je rovnou jednotně protože jestliže budeme znovu sledovat jenom, že máme 17 různých souborů, tak je to všechno špatně. My nepotřebujeme, aby byla jenom jedna agentura, my potřebujeme jednotné procedury a uznávání certifikátů. A pokud tohle nezajistíme, tak opravdu jsme tady jenom dobrá společnost k pivu. Děkuji. Děkuji, pane Kohličku. Já myslím, že eh, když váš dědeček jezdil na mašině, to byla ještě doba parních lo lokomotiv, které byly interoperabilní. Ano, asi bychom měli eh, vrátit tuto dobu a také vrátit eh, parné lokomotivy. Pan Benjen, prosím, dvě minuty. Já se domnívám, že v uplynulých eh, eh, dvou týdnech eh, jsme měli celou řadu setkání a je zde víceméně zhoda, že potřebujeme jednotné bezpečnostní certifikáty, ale jak naložíme se všemi těmi rozdíly různých sítí v rámci jednoho bezpečnostního certifikátu? Já myslím, že o tom musíme uvažovat, jak je to možné a nikoli proč to je nemožné. Například hovořili jsme dnes ráno o pantografe problémech a problémech eh, eh, eh, britského rozchodu, který je užší a s tím, že mm, ten celoevropský pantograf s tím nebude ladit, ale vy můžete vyrobit také pantograf, který bude kompatibilní s kontinentálním i britským rozchodem kolejí. Takže mohli bychom se shodnout na certifikátu, který je založený na síti a bude e, skutečně e, celoevropský e, certifikát a bude jasně platit pro tuto síť, nikoli pro tuto síť a pro jiná vozidla zase budou platit jiné certifikáty. Bylo zde řečeno, že pobaltské státy mají aspekty trochu jiné a také skandinávské země mají některé aspekty aspekty jiné. Takže pokud jde o ty detaily, jak s tím naložit, o tom musíme pouvažovat, protože určitě potřebujeme jednotný bezpečnostní certifikát. Kdo to bude vydávat? Bude to e, Evropská železniční agentura nebo národní e, bezpečnostní e, úřady? Eh, které to budou dále zadávat někomu jako subdodávku. Na to se také musíme eh, podívat. Eh, pravomoce Evropské železniční agentury také musíme promyslet a také zdroje ERA. Potřebujeme velkou centrální instituci, anebo by to mohly plnit jednotlivé národní agentury na základě smluvním Myslím, že by to eh, pravděpodobně eh, dokázali. Také mě zajímá otázka, kterou eh, položil Michael ohledně řešení sporu. Patrně budeme potřebovat určitou formu řešení sporů a to by také mělo souviset s Evropskou železniční agenturou. Můžete se k tomu vyjádřit. Pan Savama má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám za to, že se ocitáme v situaci eh, hlava 22 a eh, tedy ve zcela eh, zmatené situaci. Takže ten film se jmenuje Catch 22 uh, Michael Nicholse. Je to parodie vojenské mentality a o byrokratické společnosti obecně. Moje poznámka je následující. Líbí se mi pozvolný přístup a rád slyším, že bychom měli uplatňovat pozvolný přístup vůči odpovědnostem Evropské železniční agentury a e, národních bezpečnostních agentur, tak abychom e, nestratili, nepřišli o národní odbornost, expertízu, ale jsme-li upřímní, tak celý smysl tohoto uvažování a cvičení je ušetřit peníze a čas, pokud jsem to pochopil. Dobře. A budeme-li uplatňovat tento postupný přístup, tak pravděpodobně na to vynaložíme více času a více peněz. Takže asi bychom měli být upřímní a ptát se sami sebe, zdali v tom chceme pokračovat nebo ne. A proto jediný způsob, jak to lze podle mě vyřešit, je zbavit se celé řady národních eh, orgánů. A pokud toho nejsme schopni, tak na to celé zapomeňme, protože mm, to nebude vycházet. Eh, musíme pouvažovat o tom, eh, jak si zachovat eh, tu potřebnou národní expertízu, národní eh, dovednosti a schopnosti a jak eh, vytvořit jednotnou evropskou agenturu a jaká má být mezi nimi dělba kompetenci. To je odpověď, kterou potřebujeme. Děkuji. Děkuji, pane Savama. A já se vrátím nyní k našim expertům a požádám je o odpověď v pořadí v němž již eh, promluvili v úvodu. Každý bude mít pár minut. První je pan eh, Oběta. Pane Oběto, chcete-li se vyjádřit, eh, tak máte slovo. En, muy claramente, el, el tiempo me... Ano, děkuji za slovo průměrná lhůta udělení povolení je víceméně dva roky. Máme poměrně mnoho inženýrů, kteří na tom pracují dva roky a mm, musí zpracovávat celou řadu dalších věcí, které eh, mohou být pro zemi i pro Evropu zajímavější i důležitější a také pro podniky. Dále k otázce nákladu to je rozdílné, to je pravda, ale činí to asi 10% ceny vozidla. Eh, to znamená eh, vysoká částka bez ohledu nebo nehledě na eh, to další téma, existují ještě i sankce, peněžní tresty, které jsou uvalovány. Takže jsou tady dva druhy problémů. První je problém, který máme my, kteří se zabýváme byrokratickými tématy a pak eh, je zde celá řada osob, kteří nastolují stále více a více témat a ty lhuty se prodlužují až na dva roky. Reagují nyní i na další položenou otázku, totiž co nám tento čtvrtý balíček vlastně přináší. Ukazuje nám budoucnost, kde bychom se měli navzájem podporovat a budovat něco společného, abychom přesně věděli, jaké jsou nároky, požadavky, výzvy i požadavky na jednotlivé trasy eh, vlaku. Tento čtvrtý železniční balíček nenabízí pouze negativní věci. Dnes dopoledne jsme mm, toho slyšeli mnoho, nejenom negativního, ale i pozitivního. Samozřejmě, že jsme se dotkli i problémů a řekli jsme, že si myslíme, že nalezneme i odpovědi na velké problémy. Peníze, čas. A to bude velká výhoda pro ty lidi, kteří s tím i profesně eh, pracují. další nastolená témata. Je nezbytné, aby eh, odborníci eh, svazu a národní eh, bezpečnostních agentur na tom dále pracovali. Nesmíme přijít o jejich znalosti. Oni jimi disponují a musíme jej využít. A určitě dojde k přechodné lhůtě, hovoří se o dvou, třech až pěti letech a v této přechodné lhůtě E, e, musíme dokázat znalosti těchto lidí využít, aby přetvořili současnou situaci e, v něco, co bude perspektivní. My víme, že tito odborníci mají celou řadu odborných znalostí a zkušeností. Nejsou to pouze zaměstnanci agentur, ale jsou to také lidé z akademického světa, z podnikové sféry a tak dále. Musíme mít jistotu, jistotu, že eh, tyto budou provozovány s eh, veškerou potřebnou bezpečností a to musíme zvládnout eh, v stanoveném čase. Pan, pan Eidhoven. Ik, ik wil even reageren op, op de vraag die de heer De Bakker heeft gesteld. In, in... Takže, uh, otázka, která mi byla položena. To znamená, jak, co jsme si zvolili my u nás v Nizozemí, pokud o různé Mm, koncese, pokud jde o nějaký vývoj do budoucna a tak dále. Samozřejmě, že naším cílem je, aby Evropa byla co možná nejkonkurenceschopnějším elementem, prvkem a přístup, přístup eh, k těmto službám by měl být prostě mm, co možná nejširší, ať bez ohledu na to, mm, v jaké části Evropy se nacházíte a tak dále. To znamená skutečně u nás, my jsme chtěli, aby jsme zpřístupnili veřejnou dopravu, co chtějí naši občané, naši cestující, jsou možná nejvíc přímého spojení. 75% našich cestujících cestuje z bodu A do bodu B přímo, to znamená bez nějakého přestupu a tak dále. Jakmile mm, byste eh, tam dodali nějaký přestup, tak bychom v podstatě přišli asi o třetinu našich cestujících. To znamená, že bychom zredukovali mobilitu, zredukovali kvalitu našeho naší veřejné služby. A právě toto, toto jsme u nás řešili. My jsme prostě vycházeli, z, dívali jsme se na to očima našich klientů, našich cestujících. Samozřejmě, že veřejné orgány mají možnost určitý koncesí a tak dále na základě, řekněme, úspěšnosti toho, jakým způsobem jsou s nimi spokojeni cestující, jak jsou dochvilní a tak dále. Čili toto by mělo být opravdu kompatibilní. Toto je součást celého balíčku a o, tom bychom, o to by nám vše mělo jít. Děkujeme. Pan Garcia má, má slovo jako další řečník. Děkuji za slovo, pane předsedo. Bylo již řečeno, eh, že v případě, že dojde k nějakým konfliktům mezi agenturou ERA a Národním bezpečnostním orgánem, takže to hlavní slovo bude mít ERA. Ano, ovšem, odpovědnosti ERA musíme vzít v potaz rovněž a zároveň to, kdo bude kontrolovat kontrolora, kdo bude kontrolovat toho, kdo ověřuje, čili to je, to je další otázka. A k čemu dojde, pokud k tomuto, řekněme, nějaké, po nějaké konfliktní situaci, to řešení, se kterým přijde agentura ERA, řekněme, je neadekvátní, nevhodné. Nemyslím si, ale že by to znamenalo nějaké obrovské dodatečné náklady. Jak již bylo řečeno, ta evropská úroveň, že by to byla v podstatě taková ta přidaná úroveň a že tou první úrovní je vždy národní úroveň národního orgánu a že na úrovni ERA to je právě už ta nadstavba. To je pravda, ovšem některé věci nemusí znamenat dodatečné náklady, protože prostě se tak dělali od nepaměti. Já jsem se o tom již zmínil, těch 17 různých testovacích procesů. Všem neznamená to, že jsou úplně odlišné ve všech zemích, to je prostě jenom ten bod, kterému se musíme věnovat. Když se podíváme na ty standardy v oblasti interoperability TSI, tak v podstatě jsou to užitečné standardy, které se často využívaly celá desetiletí v um, železničním odvětví. To znamená, že prostě jsou to standardy, které již zde existovaly a neznamená to nějakou dodatečnou nebo práci navíc. V některých situacích to může naopak znamenat eh, zjednodušení celého procesu. Pan Paris, děkuji za slovo, pane předsedo. My si myslíme, že jasné rozdělení pravomocí mezi ERA agenturou a národními bezpečnostními orgány můžeme vyřešit. My samozřejmě chceme přispět svou troškou do mlína v tomto ohledu, snažit se o inteligentní, efektivní řešení i pro izolované železniční sítě, které by mohly být založeny Pan Zíle již se o tom zmínil. Zdá ta lokomotiva například se bude používat v nějakém přeshraničním provozu nebo do třetích zemích nebo lokál a tak dále. Čili každá tato možnost bude znamenat jiné řešení nebo mm, jiné příležitosti a my jsme ochotni se tomu do budoucna věnovat. A dále jsou to ty různé systémy, IT. My prostě si myslíme, že tímto způsobem bychom mohli zefektivnit celý proces a zredukovat čas potřebný na certifikaci, protože všichni asi souhlasíme s tím, že tyto procesy jsou příliš dlouhé. Potřebujeme určitý konkrétní časový harmonogram pro provádění těchto certifikačních postupů. Děkujeme, pan Denaury. Děkuji za slovo. Pane předsedo, pouze několik bodů, jestli dovolíte. Ten průměrný čas, který nám to trvá, to není jednoduché říct si nějaké jasné číslo. Samozřejmě, že jsou zde obrovské rozdíly. Já jsem eh, řekl, že v jednom z těch příkladů to bylo až sedm let. U lokomotiv eh, je to od tří měsíců, řekněme, máš do tří let Eh, u těch vlaků to bylo těch sedm let v jednom případě, ale v jiných třeba mm, sedm měsíců, čili opravdu nemohu říct si nějaké průměrné číslo, to by nebylo správné, záleží na tom, o jaký druh železničního vozidla jde. <coughs> A zda jde o prvotní autorizaci a schvalování nebo opětovné poskytnutí certifikátu, čili záleží opravdu na každé jednotlivé situaci. Pane Zílere, jaké jsou rozumné časové lhůty a náklady na certifikaci. Než dosáhneme takové částky, tak musíme definovat nějaký rozumný inteligentní proces, který by byl identický v celé Evropě a který vytváří určitý pocit jistoty operátorů, provozovatelů, výrobců, tak aby skutečně mohlo dojít k tomuto certifikačnímu procesu, aby mohli investovat do nových produktů a jakmile budeme mít tyto informace k dispozici, tak můžeme dospět i k tomu, řekněme, rozumnému číslu. To znamená mít takový standardizovaný proces, že pan Krame se o tom zmínil eh, před chvílí rovněž. Pan Groš uvedl ten příklad o těch belgických vlacích, eh, které jedou přes Lucemburg, kde nedostatek standardizace, normalizace způsobuje tento zásadní problém. Pane Groše, rozdělení těch právomocí, úkolů, Není jednoduché to definovat, řekněme, nějakým mávnutím proutku v této rychlé diskuzi. Naším cílem je vytvořit určitý pocit jistoty pro provozovatele, pro výrobce, o tom, že zde existuje určitý orgán, Evropská železniční agentura v tomto případě, které udělá nezávislé rozhodnutí a ne nějaké prostě pouze specifické rozhodnutí národního charakteru. Znamená to, že to bude akceptováno okamžitě, ale prostě je důležité, že ta agent agentura by zde takto fungovala. Ovšem, agentura v současné době nemá takovou expertizu pro jednotlivé eh, členské státy a právě proto se musí opírat o znalosti národních orgánů, čili agentura má tu pravomoc říci ano, ne. Ovšem, z krátkodobého hlediska, jak jsme se o tom zmínili v naší prezentaci, budeme potřebovat národní odborníky, národní orgány v rámci NSA orgánů, které by poskytly ty potřebné technické informace. Já vidím, ale já jsem <laughs> mám pouze polovicu, polovi, polovinu mých odpovědí za sebou a zdá se, že už nemám čas, takže úplně poslední, poslední poznámka, pane předsedo. Zda potřebujeme ty národní poznatky a zároveň jakou roli by hrála agentura v případě konfliktu. Samozřejmě, když uděláme nějaké rozhodnutí, tak samozřejmě, že osoba, která požaduje určitě rozhodnutí, má možno, by měla být možnost se ji proti výsledku odvolat. Například um, ombudsman, um, řekněme, že by rozhodnutí proti rozhodnutí ERY, že bychom se mohli odvolat u ombudsmana, asi by to nebyl úplně nejčastější příklad, ovšem mohlo by to takto fungovat. Děkuji. Paní Bilbo, vy jste měla otázku? Stručně, prosím. Ano. Pro pana Garciu. On říkal, že se možná chystá nějaký návrh. Jakou úlohu by mohla mít ta agentura? Právě jsme slyšeli, že jste o tom mluvil. Co, co byste v podstatě navrhoval? Vy jste zmínil program bezpečných železnic, mm, uváděl se tam těch pět výzkumných oblastí, myslíte si, že vysoké školy budou schopní něčím přispět k řešení celé té otázky, kterou se teď zabýváme? K tomu čtvrtému železničnímu balíčku. A v tom čase, který máme, co vám, co nám e, mohou vysoké školy v podstatě dát? Děkuji, děkuji za tu první otázku. kdo bude v agentuře, já myslím, na to se instituce ptají pořád. Když se podíváte na úlohu Národní agentury nebo národních agentur a na rozhodnutí přijaté na evropské úrovni, Možná bude nutné řešit konflikty, stížnosti, žaloby k Evropskému soudnímu dvoru a pak také záležitosti, které se nemusí nezbytně týkat technických otázek, ale mohou se týkat jiných oblastí. Mělo by to tady všechno vycházet z inženýrských kritérií, ale pokud se budou přijímat rozhodnutí na základě jiných než technických důvodů, bylo by možné řešit to na justiční právní úrovni. A když se podíváme na výzkum, a uvedu vám příklad. Když se podíváme na producenty, na výrobce, když nám vysvětlují, že certifikace třeba trvá hrozně dlouho, jsou nutné nekonečné testy, trvá to spoustu dní, než se ten vůz dostane vůbec na koleje, tak v posledních letech se vyvinula technika, která umožňuje simulovat, jak by ostatní vozy reagovaly. Takže je možné napravit určité situace, ještě než se ty vozy vyrobí. A tyto testy pak trvají krátkou dobu. A to je obrovská úspora z hlediska času a peněz. A ty úspory pro příslušnou organizaci nebo zemi, které si ty vlaky nakupují, jsou potom také velké. A pak jsou to samozřejmě také úspory pro občany. Takže takový nějaký výzkumný projekt jako Shift Rail v rámci Horizontu 2020 tam jde o poznatky, o znalosti, o povědomí o celé věci a vede to potom ke snížení nákladů na výrobu vlaků. A to tak často bývá ještě než se vlaky začnou využívat a samozřejmě také o bezpečnost. Já jsem si myslela, že to bude krátké a nakonec se z toho dlouhá diskuze, nicméně. Za komisi tady máme pana Pakeju. Komise už využila dnes dopoledne tři minuty svého času, vy to jistě víte, nebo já vám to teď říkám. Takže stručně také, prosím. Rajne, ano a děkujeme za to, že jste umožnil, abychom se vyjádřili už dopoledne. Já jsem myslela, že máme 15 minut, nicméně 10 nám určitě bude stačit. Takže za prvé mnohokrát děkujeme za slyšení, ale také mnohokrát děkujeme výboru a zpravodajům za ten rychlý začátek, za to, že jsme se tak rychle pustili do všech aspektů čtvrtého železničního balíčku. Je to jeden integrovaný balíček. Cílem je dokončit jednotný evropský železniční prostor. A já myslím, že hlavní prvky architektury toho čtvrtého balíčku, jednotné schvalování a ústřední klíčová role pro ERA, což je nezávislý správce infrastruktury a také e, řádná úloha pro operátory, včetně stávajícího operátora a samozřejmě také otevírání trhu, já myslím, že když budeme spolupracovat se spoluzákonodáci, tak se nám podaří tento prostor dokončit a jsem velice rád, že jsme se do toho opravdu i ve výboru pro dopravu pustili tak rychle. Několik poznámek k tomu, o co jde v tom čtvrtém balíčku. Samozřejmě jde o železnice jako ústřední způsob dopravy, který se musí dále rozvíjet v kontextu integrovaného a udržitelného systému dopravy. Já myslím, že do, do detailů tady v tomto výboru nemusím zacházet. Je zřejmé, že tady i průmyslová ambice, hodně se o tom mluvilo dnes odpoledne, já jsem také vděčný za to, že jste zmínili iniciativu Shift to Rail, to je iniciativa tohoto sektoru, která velmi dobře doplňuje technický pilíř čtvrtého železničního balíčku. Na úplném vnitřním trhu, ne v 25 různých železničních systémech, bude náš železniční sektor schopen vyvíjet produkty, které může prodávat v Evropě a které může účinně provozovat v Evropě, ale které může také prodávat na celém světě. Velice rychle přicházíme o konkurenční výhodu a čtvrtý balíček a iniciativa Shift to Rail se také týká této průmyslové dimenze. Sociální dimenze a také sociální ambice, pane předsedo. Sociální dimenze je zjevná, jde o zaměstnanost, jde také o pracovní podmínky, a mezi železničními pracovníky panují obavy, kterých jsme si dobře vědomi a které se musí řešit. A já myslím, že řada prvků v tomto balíčku a zejména možnost zadavatele ovlivnit přístup eh, toho, kdo dostane zakázku, i tento, tento aspekt je důležitá. A nejde jenom o tento sektor, jde také o uživatele, o občany, o pracovníky, kteří využívají železniční doprava aby se ráno dostali do práce a večer domů. A ve čtvrtém balíčku jde také o to, abychom zajistili, že železnice budou schopné tyto služby poskytovat. A pak je tady samozřejmě ekonomická dimenze z hlediska konkurenceschopnosti. Potřebujeme konkurenceschopný železniční systém, aby naše ekonomika zůstala konkurenceschopná, ale musíme také dbát na náklady. Já myslím, čtvrtém železničním balíčku jde také hodně o to, abychom umožnili a pomohli železničnímu sektoru snižovat náklady. Dnes odpoledne se o tom hodně mluvilo a já už jsem to také v podstatě zmínil, jde třeba o vozový park. Ale jde také o náklady pro veřejnou pokladnu. Pokud jde například o náhrady zaplnění eh, veřejnoprávních eh, požadavků, Všichni, včetně průmyslu a členských států, se to snaží řešit. Snižovat náklady na železnice je velice obtížné a jeden z dobrých způsobů, který už se prověřil v některých členských státech, jsou veřejné zakázky. A když se podíváte na posouzení dopadů a na zkušenosti z řady členských států, uvidíte, že veřejné zakázky snižují náklady o 20 a v některých případech až o 30 A já myslím, že v současné situaci je to velice důležitý aspekt, a já vím, že členské státy se tím zabývají a zadavatelé jsou si velice dobře tohoto aspektu vědomi. Tolik tedy k obecnému rámci, ve kterém byl předložen tento čtvrtý balíček. A nyní ještě několik slov k jednotlivým prvkům. K technickému pilíři, o kterém se teď diskutovalo odpoledne. Já myslím, že mohu jen potvrdit, že to, o čem se mluvilo a co říkali členové výboru, ale také členové panelu, a totiž, že čtvrtý balíček a technický pilíř znamená, že pokud to nedotáhnete do konce, tu integraci, interoperability a bezpečnostní stránku železniční dopravy, hodně už se toho v evropské legislativě udělalo. Uváděli jsme tady řadu dobrých příkladů, ale ještě jsme to nedotáhli do konce. Potřebujeme jednotné kontaktní místo, potřebujeme jednotný evropský postup, musíme víc z toho, co už máme. A potřebujeme ERA jako ústřední orgán, který to uvede do pohybu. Do značné míry to umožní i stávající struktury a národní bezpečnostní orgány. Já myslím, že důležitá je také otázka zdrojů. Myslím si, že nebude nutné a ani nebude možné vytvořit ERA, která naprosto nahradí národní bezpečnostní orgány. Na tom postupu samozřejmě musíme pracovat a musíme nějak upravit vztah mezi ERA a národními bezpečnostními orgány. A také musíme omezit eh, počty těch národních trostátních tras. To je nejzjevnější překážka integrovaného železničního trhu. Řada těch národních pravidel je historická a řadu pravidel už nepotřebujeme. Je to dlouhodobý proces, zahájila ho už agentura ve spolupráci s národními orgány Dělá se toho víc, než eh, je vidět, ale to nestačí a čtvrtý balíček také předpokládá, že tento proces racionalizace národních pravidel bude možné dokončit, aby se povolení udělovala pouze na základě evropských standardů. Národní pravidla samozřejmě budou dál existovat, v sítích existují, ale to je pak třeba zohlednit při provozu vozového parku, ale povolení jako takové by mělo být evropské a mělo by se udělat na základě jednotného evropského postupu. A poslední věc, o které se možná dnes odpoledne tolik nemluvilo, ale která je také velmi důležitá a je součástí návrhu, je řádné rozdělení odpovědností mezi ERA a národními bezpečnostními orgány. O tom už jsem mluvil. Ale také mezi ostatními klíčovými hráči. O oznamovanými orgány, oznamujícími orgány, infrastrukturou, výrobci a podobně. A Návrh komise chci také klade za cíl ujasnit v rýkástu bezpečnostní směrnice a směrnice o interoperabilitě úlohy těchto jednotlivých aktérů, aby bylo lépe možné řídit bezpečnost také na základě toho, že odpovědnost budou mít ti, kterým patří. A ještě řeknu jednu věc, která také v diskuzi moc nezaznívá. Jde také o odpovědnost tohoto sektoru, protože samozřejmě v technickém balíčku jde o to, abychom pomohli výrobcům v železničním sektoru zajistit lepší racionální rámec, rychlejší povolování, schvalování, ale já myslím, že když ujasníme odpovědnost, bude to také znamenat, že výrobní sektor bude muset dostat svým povinnostem. A já myslím, že některé z těchto věcí opravdu patří eh, právě na stranu tohoto sektoru a výrobců. A já myslím, že to prospěje všem. Pane předsedo, eh, pokud je o zprávu a řízení, na základě dopolední diskuze, já myslím, že hlavním účelem návrhu komise samozřejmě není odpojení, já myslím, že doufám, že je to jasné, jde o to, že je třeba vytvořit rámec, ve kterém správci infrastruktury, kteří pokrývají všechny aspekty infrastruktury, zprávy infrastruktury, mohou rozvíjet národní infrastrukturu, mohou rozvíjet tuto infrastrukturu v evropském kontextu, aby mohly sloužit všem uživatelům železnic. O to jde v tomto balíčku pro zprávu. Zabýváme se tím v kontextu všech aktérů. Navrhujeme také evropskou síť zprávců infrastruktury, abychom měli odpovídající rámec pro eh, implementaci sítí ten 10 především. A ten té a také jde o vztahy mezi správci infrastruktury a stávajícími provozovateli. A v tomto kontextu chci také říct, že pokud je v návrhu komise několik ustanovení, která mají nějakým způsobem uspořádat tento vztah a zajistit nezávislost. My jsme se opravdu snažili o to, aby ta ustanovení byla účinná i z hlediska vynaložených nákladů. A bereme to velice vážně, aby se také všechno racionalizovalo, abychom neopakovali stejné chyby. Takže já si myslím, že k tomu přistupujeme racionálně. Ten rámec je založený na selském rozumu a zajistí nezávislost zprávců eh, infrastruktury. A poslední věc. Dnes dopoledne bylo řečeno, že odpojení není stříbnou kulkou, o tom není pochyb, ale regulace samozřejmě nestačí sama o sobě. A když se podívám na postavení evropských regulátorů, až na pár výjimek mají všichni pocit, že hrají klíčovou roli a říká, s jim tu klíčovou roli dává a dává jim také zdroje, které jim to umožní. Ale také potřebují uspořádání, ve kterém správci infrastruktury budou mít transparentní a nezávislý vztah ke všem hlavním hráčům. Pane předsedo, čtvrtý železniční balíček, eh, zcela na závěr, se snaží dívat do budoucna, snaží se zajistit rámec pro inovaci v železnicích a já jsem si jistý, že sektor to zvládne. Já vím, že i náš spoluzákonodáce to zvládne. Mnohokrát děkuji. Thank you very... Děkuji mnohokrát, pane Pake. Mohli, mohli nyní přistoupit eh, k závěrečným poznámkám svým, tak bych řekl, že když jsem eh, naslouchal prezentacím během celého dne, tak eh, se mi jeví, že každý z nás bude doufat, že nevznikne ještě pátý železniční balíček, ale eh, nevsadím se, eh, protože zázraky někdy trvají déle. Ukazuje to na situaci, v níž se, zdá se, eh, ocitáme v tomto sektoru že vše, co nám železnice připravují, jsou problémy, samé problémy. Před 44 lety v létě poprvé eh, člověk eh, vstoupil eh, na měsíc a učinil tak obrovský technologický krok. A přesto přeze všechno 44 let poté se nám stále ještě nedaří, aby belgický vlak vjel na území Lucemburku. A to je ta skutečná výzva a problém, kterým, se kterým se potýkáme. Kdybychom měli stejná pravidla v letectví, eh, jaká platí v železniční eh, dopravě, tak eh, by v této chvíli eh, nebyl ve vzduchu ani jediný Airbus, protože by potřeboval tisíc různých certifikací a bylo by to nekonečné. Takže kdy, mm, jelikož se nám to daří v letecké dopravě, nechápu, proč se nám to nedaří v železniční dopravě. Musím připustit, že v minulosti existovala určitá ochrana stávajících etablovaných provozovatelů, ehm, kteří se chránili před novými a e, to přispívá k těm problémům, které máme. E, tady e, se nemyslí pan evropský, ale letectví, letecká doprava přemýšlí celoevropsky, respektive globálně, ale železniční doprava nepřemýšlí pan evropský, neuvažuje o tom přesáhnout národní hranice. A pokud nezměníme tento mentální přístup, tak to bude velmi obtížné v železničním sektoru. Můžete posílat náklad z manchesterského letiště letiště až do Hongkongu za 32 hodin, ale určitě ne eh, eh, z Jižní Francie do eh, Anglie železnicí ve stejné době. A to skutečně není logické, takovýto scénář. Někteří poslanci o tom již hovořili o té problematice ERA a technických specifikacích. Skutečnost, že máme nařízení TSI, Michael na to často poukazoval. Máme zákon ale členské státy nedodržují eh, evropské eh, právní předpisy o eh, TSI, o technických specifikacích a má země jedna z nich. Máme-li tyto zákony, tak je musíme dodržovat. Jeví se mi, že klíčovým problémem není nutně unbundling neboli odpojení, byť si to někteří z vás myslí. Pokud nezajistíme interoperabilitu a pokud nezas zjistíme technickou harmonizaci, která k interoperabilitě vede, pak všechno ostatní je zcela nicotné, protože stále ještě budeme eh, v té situaci, kdy si každý bude chránit eh, své vlastní hranice a bude si hrát pouze na národním eh, písečku. Řeklo se zde eh, dnes, že existují izolované sítě a ty jsou problematické a na to se musíme zaměřit. Takovéto problémy jsou i v mé zemi. Ale interoperabilita a vzájemné uznávání technických specifikací je podle mě zcela klíčové v tomto železničním balíčku. Nicméně chci srdečně poděkovat našim odpoledním panelistům a samozřejmě dopoledním děkuji poslancům a všem hostům, kteří poslouchali. Doufám, že eh, to pro vás bylo informativní a užitečné. Nesmíme podceňovat práci, která eh, je nyní před našimi poslanci, protože jsme eh, slyšeli, jak se různí názory Slyšeli jsme o tom všem, co se eh, musí udělat a co se nesmí udělat a bude pro zpravodaje velmi obtížné to vše sladit, eh, sloučit dohromady, propojit a eh, samozřejmě takovým způsobem, aby se poslanci na tom shodli, poslanci tohoto výboru, na tož pak poslanci Evropského parlamentu. Já přeji zpravodajům hodně zdaru Budeme ještě debatovat o pozněvacích eh, návrzích a zprávě, ale eh, děkuji vám všem i za dnešní účast. Ještě několik organizačních poznámek. Příští schůze se koná 29. května v 9 hodin, to je středa. Děkuji vám všem, eh, děkuji také tlumočníkům a uzavírám schůzi.